jednání 22. března ověřil pravomoci pana Arta Kona a e, tento výbor tedy navrhl potvrzení jeho mandátu s účinností od 24. února. Jsou nějaké námitky? Nikoli, takže ten mandát je tím